commencer. Voilà. Euh, si vous le voulez bien, on va commencer. Ça fera venir... Pustíme do práce. Než přijdou ostatní, snad to přitáhne, přiláká ostatní. Máme tady hodně věcí na našem pořadu jednání, pokud nejsou žádné námitky, tak pořad jednání považujeme schválení. Tady je zápis z ledna, ten můžeme považovat tedy za schválený rovněž. Pokud nebudou nějaké námitky do konce našeho dnešního zasedání. A jinak, jinak budeme moci tedy přejít rovnou k našemu pořadu jednání. První téma se stýká nesmírně důležitého tématu pro železnice, to je systém RTMS, systém, systém řízení dopravy. Mm, je to naprosto zásadní pro dobré fungování transevropské sítě. Jsme zatím velmi daleko od eh, konečného cíle fungování v, tedy celé v celé síti, aby fungovala interoperabilita jak v, eh, při dopravě nákladní, tak i osobní. A zatím jsme, říkám, pořád daleko navzdory všem prohlášením zúčastněných stran. Je to totiž nesmírně komplexní, jak z technického, finančního hlediska, eh, operačního hlediska. Máme tu pana Ladislava Balko z u Evropského účetního dvora, který je zpravodajem zvláštní zprávy o ETMS a který nás seznámí s výsledky nedávného auditu účetního dvora. Pak je tu Kerry Fitch za komisi, který nám představí pracovní dokument, který byl nedávno komisí představen o budoucnosti RTMS. Máte slovo, pane Balko, a to na 10 minut. Děkuji. Dobré ráno, já vás zdravím, eh, dámy a pánové, paní zpravodajko. Naše mimořádná zpráva 13 2017 o jednotném systému řízení železniční dopravy RTMS je tedy další auditová zpráva z oblasti dopravy, čili spadající do působnosti vašeho výboru. Budeme mít také zprávu o vysokorychlostní železnici v Evropské unii a e, pak horizontální e, zprávu o dopravě a mobility Landscape EU. A v naší předchozí zprávě jsme zjistili, že evropská železniční síť víceméně zůstává i nadále e, oddělenými sítěmi jednotlivých členských států, které nejsou interoperabilní. A e, ti, čili jednotný systém ERTMS je implementován velmi pomalu. Vychází to tedy z naší zprávě o nákladní železniční dopravě. Členské státy si vyvinuli vlastní signalizační systémy, které mezi sebou nejsou plně kompatibilní. Abychom to překonali a měli jednotný prostor, tak začala komise poskytovat podporu na konci 80. let, na roz, začala pracovat na rozvoji signalizačního systému ERTMS, kde eh, by bylo možné, aby vlaky nepřerušeně eh, mohly jezdit napříč hranicemi. Eh, to, toto se financuje z evropského rozpočtu TNT CEF a bylo to zhruba 1,2 miliardy eur v předchozím programu a 2,7 miliard eur ve stávajícím období. Úspěšné nasazení RTMS závisí na mnoha různých subjektech komise, Evropský koordinátor a Evropská železniční agentura neboli ERA. Samotné RTMS je vypracováváno samozřejmě železničním výrobním odvětvím, vyžaduje to infrastrukturní manažery, a um, jednotlivé železniční podniky, které mají RTMS implementovat. V tomto auditu jsme přeskoumávali, jestli bylo RTMS správně naplánováno, nasazeno a řízeno. Zahrnuje to všech devět hlavních koridorů, kde má být RTMS nasazeno do roku 2030. Také jsme přeskoumali vzorek 51 projektů spolufinancovacích Evropskou unii v, v členských státech. A zjistili jsme, že navzdory, navzory eh, potřebě jednotného eh, systému, um, tak eh, e, uplatnění ETMS je zatím na nízké úrovni. Je to spíš e, zatím taková mozaika než e, souvislý prostor je ehm, hlavním důvodem je ehm, eh, neochota, váhavost, ehm, pokud jde o investice do poměrně nákladného vybavení RTMS. A to vystavuje riziku jak úspěch toho, těch cílů nasazení v roku 2030, tak i stávajících investic a eh, vůbec naplnění jednotné železniční zóny, a konkurenceschopnosti železnice ve vztahu k silnici. Dále, pokud jde plánování RTMS, tak jsme konstatovali, že navzdory strategické politické, vý, e, politickému rozhodnutí mít jednotný systém, tak neexistuje žádný odhad celkové potřeby této sítě. Právní e, závazky e, v podstatě nepočítají například s postupným ukončením těch národních systémů. Navštívili jsme v členských stát, tak, tak pouze Dánsko počítá s, um, eh, s vyřazením těch eh, starých systémů a jejich nahrazení RTMS. Pro ostatní státy je to jen doplňkový systém k těm jejich národním systémům. Míra nasazení napříč Evropskou unii je tudíž nízká a často jsou to úseky, které nejsou vzájemně napojené koncem 2000, roku 2016 pouze 8% cel, celé sítě mělo funkční RTMS. A e, takže zjistili jsme, že je tu nedostatek koordinace e, a e, to na základě, a na základě těchto pozorování jsme učinili dvě doporučení. Jednak, komise a členské státy by měly analyzovat celkový náklad nasazení E RTMS na členský stát. Za druhé, komise by měla usilovat o dohodu s členskými státy na realistickém, um, realistických cílích pro vyřazení e, stávajících signalizačních systémů. Dále pokud je o nasazení RTMS e a jednotlivých um, business case, tak RTMS je, je jednotný systém uh, pro uh, manažery infrastruktury a počítá s rozmanitými potřebami zahrnuje nákladé investice, které ne, nemají bezprost, bezprostřední přínos pro ty, kdo nesou tyto náklady, bez ohledu na e, očekávané budoucí úspory na evropské úrovni díky integraci ETMS s národními systémy, dochází k problémům s kompatibilitou různých verzí. V současné době nejsou žádné jedn, palubní jednotky RTMS, které by byly schopny fungovat na všech úsecích. A členské státy volily nasazení v různých eh, stádích rozvoje RTMS na různých částích jejich sítí. Technické specifikace pro interoperabilitu se vyvíjely velice rychle a to poškodilo celkovou stabilitu systému a vedlo to k, eh, také k problémům a nutnosti dalších upgradeů. Nicméně jsme zjistili v členských státech, že ETMS už nyní má určité přínosy pro eh, manažery infrastruktury z hlediska eh, navýšení rychlosti a kapacity. Ale navzdory programu z roku 2014, takzvaný program Breakthrough a eh, plánu nasazení z roku 2017 je stále mnoho výzev. Neexistuje žádný právně závazný plán pro vyřazení stávajících národních systémů, aby fungovalo pouze ERTMS, aby to nebyl pouze doplňkový systém. E, dlouhodobý osvědčovací postup má rovněž negativní dopady na e, celou situaci, ale jsme přesvědčeni, že posílená role železniční agentury ERA, která od roku, od roku 2019 bude tedy oficiálním orgánem pro tuto záležitost, jak představuje krok správným směrem. Na základě těchto postřehů k nasazení RTMS jsme i, rovněž učinili další doporučení. Za prvé, komise a členské státy by měly spolu se všemi dalšími účastníky a dodavateli RTMS přeskoumat finanční mechanismy na podporu konkrétních business case pro nasazení RTMS a měl by fungovat bez dodatečného eh, spolehání na evropský rozpočet. Kromě toho by komise a ERA za podpory průmyslu měly um, zajistit stabilitu specifikací RTMS, aby se eh, vyladily stávající eh, chyby a nekompatibility mezi jednotlivými tratěmi vybavenými ERTMS. Také by měly pracovat na standardizaci palubních jednotek aby mohly fungovat na všech tratích s RTMS při využívání e, standardních zadávacích šablon pro projekty ERTMS při udělování zakázek. Za třetí by komise měla posoudit, zda má ERA nezbytné zdroje k tomu, aby fungovala jako plnohodnotný orgán a byla schopná plnit své zvýšené zodpovědnosti. Za čtvrté by členské státy měly sladit své národní eh, implementační plány a synchronizovat lhuty pro přeshraniční projekty. Komise by měla bděle monitorovat a prosazovat implementaci eh, nového evropského implementačního plánu a stanovit také milníky pro hodnocení dalšího pokroku. Pokud jde o evropské financování ERTMS, tak, eh, a to jak eh, na trati, tak, a tak na eh, palubě, tak to může představovat pouze omezený, um, omezené procento celkového náklad, nákladu. To znamená, že stále zůstává nejvíc těchto nákladů na jednotlivých infrastrukturních um, manažerech. Posoudili jsme rozsah potřebných investic k tomu, aby existovala funkční RTMS v celé evropsko-unijní síti mezi 70 je 3 až 177 miliardy eur. A i když tomu připočteme vybavení na palubě, mohlo by to být až 80 miliard eur na uh, tu uh, hlavní síť a 190 miliard eur, pokud vezmeme celou síť. Takže je tu obrovský uh, rozdíl mezi dostupnými zdroji, což je 1,2 miliard eur, v ehm, předchozím a nyní 2,7 euro v současném programovacím období. Je tu také rozdíl mezi stávajícími lokomotivami, které mají být ehm, retrofitovány z ERTMS a novými eh, lokomotivami. Průměrná nová lokomotiva se odhaduje na 300 tisíc eur, čili 15 hodnoty lokomotivy, když bychom měli vybavit novou lokomotivu. A kromě toho jsme zjistili, že ne veškeré evropské financování bylo použito původně určených na RTMS, bylo nakonec použito na RTMS. Například 50% fondu TNT bylo původně určeno pro RTMS v období 2007 eh, až 2013 a um, pak nakonec to bylo použito uh, ani ne z 86%. A bylo to použito na jiné projekty. Takže tady hrozí, že fondy z CEFu mohou rovněž být eh, v tomto období 2014 až 2020 převedeny z toho původního eh, účelu. Takže pouze 50 milion eur, čili 7,3 eh, z těch 689 milionů eur bylo alokováno na projekty. Vidíme, že je tu nedostatečné zacílení evropského financování, eh, například omezené zaměření na přeshraniční úseky a většinu z toho pohltí pak domácí doprava. Na základě těchto postřehů jsme učinili poslední soubor doporučení. Za prvé, komise by měla uspůsobit financovací postupy aby eh, tak, aby lépe odrážely životní cyklus ERTMS aby se eh, um, eh, snížil ehm, problém vyplývající z rušení eh, závazku a za druhé by komise a členské státy měly lépe cílit evropské finance na projekty RTMS. Mělo by to být omezeno na přeshraniční úseky a nebo na hlavní část sítě měla by, by, měly by být upřesňováni operátoři, kteří působí v mezinárodní dopravě. Takže dámy a pánové, tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. Eh, komise vítám analýzu eh, účetního dvora, bylo to velmi konstruktivní. My jsme také spolupracovali s panem Balkem, s jeho týmem na <clears throat> jako výchozí bod bych možná měl zdůraz U to tedy do budoucna. Ono to není nic malého, něco takového dosáhnout, protože jak vidíte z té zprávy, než vám také řeknu něco o našem akčním plánu, který na to zareaguje, řekl bych pár věříte obrovské množství práce pro to, aby jsme vyvinuli čtvrtý železniční balíček a my věříme tomu, že v tuto chvíli nám jde hlavně o detail, nějak měnit zásadní systém k evropské železniční eh, politice a ten přístup. Výbor Kont si eh, dělá starosti s tím, a to platí tedy i pro železniční eh, sektor. I zde tedy proběhla velmi hloubková analýza. Asi první důležitá otázka je, využili jsme efektivně evropské finance. době, tedy v průběhu implementace, jsme lépe propojili finanční, finanční nástroje i s dobou, kterou potí. A kromě toho je velmi důležité eh, poskytovat priority, tedy stanovovat si jasné priority pro napří, například eh, přes hmm, od toho roku 2007. Samozřejmě tahle ta oblast se neustále vyvíjí co se týče na těch letech, jsou odlišné od toho, co probíhá nyní, ale je potřeba tedy, abychom jasně řekli, že tohle to není program, který komise vnutila členským státem nebo dané zení. To je tedy ten deployment, to je eh, vlastně na to upozorňuje i eh, účetní dvůr, že tady vlastně máme desítky miliard eur, eh, které budou vyžadovány pro nasledující období. Samozřejmě to, to, tahle ta implementace je náročná, ale je potřeba pochopit systému pro celé období. Ono stejně by to bylo potřeba udělat, protože to má nějaký životní cyklus a stejně to bude potřeba nahrazovat. A Kromě toho je potřeba to napojit na další eh, procesy, které zajišťují, že vlaky jezdí bezpečně celou sítí. Takže eh, ano, dobře, musíme se podívat na ty náklady a řešit ta migrace nebyla tak eh, plně, jak bychom si přáli, ale i proto, že to tedy bylo poměrně komplikované a proto podnikáme veškerá opatření, které zase byla zdůrazněna jinde ve zprávě, abychom postoupili ku předu. Teď zase přejdeme ke třetímu slajdu a opatření specifikace RTMS, tomu se říká baseline 3, to jsou tedy specifikace, se kterými jsme se dohodli také, ale na mm, se sektorem ty budou stabilní eh, pro několik let. Technický eh, pilíř eh, zase zahrnuje zvýšené pravomoci pro agenturu ERA, tak aby se zajistila konsistentnost technických specifikací v celé Evropě a abychom zabránili tomu, čemu říkáte tedy patchwork, tedy různým systémům v různých zemích. A konečně evropský do roku 2023, tam je trošku potom možná indikativnější plánování pro léta potom. Takže tady vlastně eh, dané odvětví si může udělat velmi dobrou představu, eh, co nás čeká. Čtvrtý slide. Eh, takže vlastně i když ten, eh, ty, ten business case pro různé části v ní business case pro to, aby se to udělalo, a eh, taky vlastně je to velmi silná motivace pro jednotlivé účastníky. Ale právě zde je tedy velmi důležité, abychom intervenovali evropským financováním tak, aby vlastně to přivedlo celkové výhody pro celý systém. Kdy dojde ke koordinovanému nasazení, eh, to znamená opravdu musíme už, už se oddálit od toho patchworku, který jsme viděli v minulosti. A to vlastně samozřejmě souvisí s tím akčním plánem, ke kterému se ještě vrátím. Je tedy velmi důležité, abychom eh, to koordinovaně dosáhli tak, aby ERTM <clears throat> to je vlastně soubor kroků, na něž jsme se shodli s eh, odvětvím. Tady vlastně myslím jak výrobce, a také různé eh, správce a manažery infrastruktury. Eh, tady vlastně jde, se zavázali tomu, že vyvinou a nasadí ty mm, palubní jednotky, které jsou plně interoperabilní v celé náklady snižovat. A teď se vlastně vracíme k k mm, opravám. Vlastně eh, procesy jsou nastaveny tak, abychom eh, chování eh, toho vybavení ve chvíli, kdy se používá. A konečně k financování. My zase už se spolupracujeme s členskými státy tak, abychom zajistili, že je schoda mezi financováním, které poskytují oni a které poskytují SEF. Ještě k tomu takzvanému decommissioning. Um, my si uvědomujeme, že hodnota RTMS eh, je eh, umocněna, pokud to je jediný systém, který používáme spíše, než pokud jej nasadíme, naroubujeme na existující signalizační systémy. Už tady vlastně zaznělo, že Dánsko se vydalo tímto směrem a eh, pokud máme dobré informace, tak Belgie a Lucembursko také eh, opustí své systémy eh, třídy B. A Nizozemsko taky se vydává tímto směrem. Takže eh, tady máme pokrok. Pokud se podíváte na závěry rady, tak tady je vyjádřena podpora členským státům, aby ustoupili od starých systémů a Problém je, že některé členské státy investovaly opravdu hodně peněz do poměrně moderních systémů, takže dobře, teď se tady musíme podívat spíše do střednědobého výhledu. Eh, asi už jsem vyčerpal ehm, svoji řečnickou dobu, ještě bych mohl říci více detailů, ale asi v tuto chvíli tedy eh, zastavím a eh, rád samozřejmě zodpovím jakékoliv otázky, které budete mít. Děkuji. Bien, merci, monsieur Fitch. Je pense qu'on n'a pas épuisé... Euh, samozřejmě tím jsme nevyčerpali toto téma, určitě se k tomu ještě vrátíme. A nyní další slovo na několik minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo. My předložili tak velmi obsáhlou zprávu. Já jsem opravdu velkou faninkou e RTMS. Myslím si, že v 21. století je to něco nezbytného. Je, co se týče ještě toho, co řekla komise. Musím říct, že vaše prezentace byla trošičku matoucí, protože tady hovoříme o RT. My pečlivě eh, sledován. Já jsem se eh, sešla s paní Werner a s, paním, s panem Bingem z výboru a oproti, eh, když účetní dvůr říká, že vlastně ten plán zavedení z roku 2009 selhal, tak přece prostě se to nebude moci implementovat. Kromě toho víme, že eh, kolik vlastně těch nakonec kilometrů budeme mít v roce, nebo kolik jsme jich měli v roce. Co tedy nebo jakým způsobem je tento současný plán lepší oproti tomu předcházejícímu. Máme tady realističtější cíle eh, do roku 2023, nebo máme tady jaksi lepší závazný souhlas ze strany členských států. Čím je to lepší? My tady prostě máme problém v tom, že tady ten časový harmonogram v podstatě není harmonizován eh, s těmi finančními obdobími různých eh, programů. To znamená, že tady dochází bohužel kvůli těm eh, záruku, zárukám úspěchu k navracení mnohých peněz projekt, tak v podstatě samozřejmě každý členský stát potom nese svou vlastní vinu, když ty peníze nevyčerpá, ale 50% navracejících se prostředků, to přece je opravdu hodně. Takže podívejme se tedy, jak to má být eh, do roku 2020, kolik bude vyplaceno, kolik tedy miliard, kolik ne. Strašně tedy, jak si eh, pišná na to, že ty peníze se vrací a já se ptám, můžeme nějakým způsobem zaručit, že tyto peníze budou do budoucna využívány právě na výstavbu ERTMS? Eh, takže eh, jakým velmi rozumný. Nicméně chci, aby mi pan Vink vysvětlil, čím je ten plán lepší, nebo eh, v čem to bude jiná, ne, jiné, nebo na základě čeho si myslí, že v tuto chvíli to bude něco úspěšného, že členské státy se toho určitě chopí. Eh, já si myslím, že prostě to je oprávněná otázka říci, já jsem Rakušanka. A v souvislosti s tím, co řekli kolegové, Eh, hovořili vlastně o tom suboptimálním vývoji z minulosti a eh, všichni chceme nějakou fungující evropskou strategii, protože, jak jsem říkala, fungující systém, který bude dobrý pro nás, pro všechny, pro celou Evropu. Vaše projevy. Já jsem před 14 lety byl zpravodem pro eh, RTMS. Vše, o čem zde dnes hovoříme, jsou věci, o kterých jsme hovořili už před 14 lety. Za 14 let uspořit 20 až 30 díky kapacitám. To znamená, my tady eh, jsme schopni uspořit opravdu extrémně hodně, protože tady nepotřebujeme žádný signalizační systém. A eh, všude, všude, všude to akceptují v Jižní Americe, všude, všude. Srok pouze ve chvíli, kdy zavedou eh, RTMS, ale ono k tomu nedošlo, aniž by Evropská komise proti tomu něco udělala. Za druhé, průmysl a egoismus národních států byl tak vysoký, že pořád si to RTMS nějakým způsobem měnili. To znamená, že jsme sice měli, potřebujeme samozřejmě nějaké lepší spolufinancování. My jsme tehdy říkali, že 50%, 50% eh, toho retrofitting že to je, přece se jedná o přeshraniční eh, projekty, to znamená, že jsme hovořili o té eh, věci, ale, ale co já tedy teď navrhuji? Tady prostě nemůžete, nemůžete ty peníze vyplácet, protože ono se zakázalo, že členské státy, které mají určité systémy, takže to vlastně nemůžou ani žádným způsobem obnovovat, ale to byla prostě vždy zájem průmysl, egoismus národních států, který prostě nepohlo se to. A proto já si myslím, že Evropská komise, Evropský komise řekla, že členské státy nedostanou žádné peníze na, na infrastrukturu, dokud se nezavážou k tomu, že zavedou k určitému datu ERTMS. Já si pamatuji, jak e, zástupci Deutsche Bahn e, vyjednávali s Evropskou komisí o té trati došlo v podstatě o 30 kilometrů z těch 20, e, ne, z těch 200 kilometrů, které které nemělo to ERTMS ale já chci říci, ty formulace, ten wording mě vůbec nezajímá. Mě zajímají ta fakta. A proto je velmi dobré, že ty zprávy tady miliardy, miliardy, například Stuttgart, 10 miliard jenom eh, pár minut eh, tratě. A tady, tady v podstatě my musíme být opravdu striktnější. Musíme být striktnější. To vrčí, jinak to prostě nepůjde. A ještě poslední věta. Vedle eh, Dánska máme ještě jeden stát, který to zavádí celoplošně. Tak evropské jenom proto, že není členem Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Kramer. Zástupcům Evropského účetního dvora za, tento oprav, za tuto opravdu velmi dobrou rozsáhlou zprávu a samozřejmě umíme trošičku číst mezi řádky, to znamená, to znamená, že cítíme tu kritiku, která opravdu vyzařuje eh, z té zprávy. Takže souhlas říká, byste vypil skleničku, vyčural jste se a všechno zůstalo stejné. A to je přesně to, co cítím já. To je ten dojem, který to vzbuzuje ve mně po té, co jsem si vyslechl komisi. Prostě to nefunguje, prostě to nefunguje. Když Apple přišel si na trh tak, jak my se snažíme zavádět naše projekty, no tak bychom ještě všichni měli BlackBerry a nikdo by tady mezi námi ani iPad, ani Apple neměl. A Eh, samozřejmě možná nemůžem, nemusíme to ani tak, jak si srovnávat, ale určité věci se nám prostě podařilo opět o angažovanosti členských států, teď oni se vůbec neangažují. Před několika lety v něm, došlo k velké nehodě. Šlo v podstatě o nehodu v tunelu a muselo se vlastně objíždět přes eh, Francii, ale ono to nešlo, protože ta, k té nehodě došlo v Němec, že prostě je úplně neuvěřitelné, že si členské státy prostě dělají to, co chtějí. A já si myslím, že rozhodně my potřebujeme politickou debatu a to je přesně to, co já také navrhnu. To znamená, potřebujeme politickou debatu s paní komisařkou, protože ve chvíli, kdy hovoříme o ERA, no tak všechno je v pořádku. Podíváme na ty rozdíly mezi těmi e, e, rozdíly, no tak prostě to nefunguje komise. Zdali si myslíte, že ERTMS je opravdu vyzrálým technickým systémem. Já jsem trošičku iritovan, protože v Německu mm, mm, my jsme otevřeli nedávno více jak 600 eh, kilometrů eh, vysoké rychlosti. Od té doby se ta eh, v podstatě doprava musela mnohokrát přerušit a způsobilo to opravdu těžké výpadky na dráze. A já se ptám, je to pravda? Je to fake news? Anebo... Náklady. A dokonce i účetní dvůr tady eh, dává poměrně velký rozsah, pokud jde o stanovení těchto nákladů. Těžko se v tom eh, vyznat. Chtěli, je to dobré, ale chtěli bychom vědět, v jakém případě operátoři členské státy mají závazek nahradit svůj signalizační systém eh, z důvodu zastarání, z jiných důvodů, pokud je to povinný výdaj a v jakých případech musí platit na to a za to, aby nahradili něco, co funguje. Vezmu, si teď, vezmu teď takový příklad. Je méně než tisíc kilometrů RTMS v síti, která je asi 30 tisíc kilometrů, ale navíc jsou tam ještě kromě RTMS tři různé systémy v rámci jednoho státu, které jsou, které jsou mezi sebou inkom, nekompatibilní. Takže když se podíváme na to, co teď eh, platí a co by bylo potřeba, tak je to skutečný velký problém, pokud jde o financování. Dále, pane Balko, vy jste zmínil něco, k čemu bych bylo by dobré se vrátit. Je těžké nějakým způsobem vysvětlovat finanční přínosy toho systému. Jednak eh, z, chceme zlepšit intenzitu a rychlost, což má být tady návratnost, ale bavíme se o tom, jestli kromě třeba dotací můžeme použít nějaké jiné pobídky finanční. Protože pokud tu není návrat, třeba dotací, můžeme použít nějaké jiné pobídky finanční. Protože pokud tu není návratnost investic, tak je to samozřejmě komplikované že tady jde o to, kolik to stojí a jakým způsobem se to eh, potom nějakým způsobem může amortizovat. A pak na závěr, poslední poznámka. Je to otázka veřejné pravomoci a když tak to je problém který je na úrovni politické zodpovědnosti, že se říká, že byla lidská chyba a tak dále, ale nemluvíme o modela, co může. Vytvořila agenturu, snažila se stabilizovat ty specifikace, snažila, snažila se samozřejmě vytvořit nějaké koridor. Rotterdam, Ženeva. Jestli je to něco, co pokr- pokračuje, postupuje, když vyjasnili ty otázky, které byli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak jste eh, zdůraznil hned na začátku a také teď na závěr, tato zpráva eh, popisuje nejrůznější operační, strategické a manažerské otázky. Eh, paní Schmidt tady hovořila o úrovni tedy eh, výboru Kokobu a zazněly opravdu zajímavé ehm, věci, například o finanční aspektu a tak dále. Tato rozprava ukazuje, že naše zpráva uhodila hřebík na hlavičku. Naše zpráva byla také velmi kritická, ale zároveň konstruktivní. My jsme pod, popsali potenciální směr, eh, kudy, eh, kterým by se mohl eh, kterým by se mohla Evropská unie ubírat. Potom jsme měli tedy dokument komise o cestě ku předu, tam eh, se věnují tedy v řadě bodů věcem, o kterých hovoříme v naší zprávě. My nejsme technici, my jsme auditoři, ale přesto já jsem opatrně optimistický. A eh, tato eh, rozprava tedy ukazuje, že to je pro váš výbor zajímavé. Pan Kramer také zdůraznil, že už se o tom hovořilo před 14 lety a vyvíjí se to dále jenom pomalu. Pokud tedy tento výbor a celkově parlament by si to přál, mohli bychom se k této věci vrátit znovu, připravit nějakou follow-up zprávu. Jak tedy probíhá naplňování je zde se mnou kolega Urbanič, který eh, také spolupracoval na této zprávě a on tedy eh, dodá pár věcí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu doplnil, k tomu, co řekl pan Balko, abych se vrátil k vaší otázce. Ve zprávě eh, tom smyslu, na co jste se ptal, jsme se snažili rozlišovat mezi individual business case pro operátory a overall business case pro Evropu. A tam myslím, že se všichni shodneme. To není nijak spochybnitelné. Pokud budeme přesvědčivější pro operátory, pokud jde o individual business, to samozřejmě zafinancovat. A nést ty náklady. Samozřejmě, že to nemůže celé financovat Evropa. Pokud budeme tedy přesvědčivější o úsilí a jestli business case udělat něco, co bude skutečně motivovat eh, ty samozřejmě ty aktéry, protože komise členské státy by chtěly mít silný argument. Že se to vyplatí, protože tady eh, samozřejmě eh, krátkodobě musíte investovat, ale musíte myslet dlouhodobě. Řada lidí mluví dva roky a ne, myslí na dva roky. Jak železnice, tak infrastrukturní manažeři si prostě dělali svoje věci a nespolupracovali tak, jak měli. Čtvrtým železničním balíčkem nyní ustanovenujeme agenturu ERA. E, a tady vlastně tedy půjde o e, zprávu řízení systému a velmi důležité také je, že má roli ve schvalování vše, veškeré nové evropské infrastruktury. Je potřeba schvalování pro jakékoliv nasazování pro mezinárodní dopravu, takže nám tady opravdu jde o překonání té fragmentace jasnou metodologii pro to, aby se to dělo včasně a e, tedy nákladově efektivně. Komise také naprosto souhlasí s frustrací. Obměna e, taky dlouho trvá. Ehm, je potřeba upozorňovat samozřejmě ale na ty výhody, které tato obměna přinese pro celý systém a baseline a my potom máme také e, tým, který se zaměřuje právě na zprávu tady tohoto nasazování, ten eh, musí na tom spolupracovat, aby eh, i operátoři a i samotné členské státy viděli, že to je investice, která se vyplatí eh, Operátoři české státy se zavázali k tomu, aby tedy ty koridory byly plně interoperabilní do roku 2023. To je tedy pro nákladovou dopravu, nákladní dopravu. A a právě pro nákladní dopravu je tohleto obrovsky důležité, takže je důležité, aby k tomu došlo. Kromě toho eh, členské státy také musí předložit eh, vnitrostátní implementační plány, takže tam se potom přistupuje k eh, jasnému nasazování čistě ERTMS. Ještě k tomu, co říkal pan Kramer, zde vlastně máme požadavky. Eh, požadavek, který eh, pro, pro eh, všechny vozy a vlastně všechny palubní jednotky musí být teda kompatibilní s tím baseline 3. A to tedy potom musí být kompatibilní s veškerým nasazením ERTMS v Evropě. Pan Koch E, řekl, že tedy vlastně nové otevření vysokorychlostní dráhy v Německu bylo poměrně e, nešťastné. Ona to byla přímo katastrofa pro Deutsche Bahn. A e, tam ale není žádný problém s samotným ERTMS, tam prostě byly některé špatně nasazené parametry, tedy ze strany inženýrů a mm, někteří eh, řidiči nebyli dobře vyškoleni, aby zastavili ty vlaky, ale ve chvíli, kdy se to udělá, eh, tak, ehm, tak eh, to všechno bude fungovat skvěle v RTMS. Ono jako teda z hlediska PR to byla katastrofa, ale dá se to doladit. Pan Van den Kamp hovořil o vše, všeobecnějších problémech, které se tedy pojí se, se skolabováním toho tunelu mezi Německem a Holandskem. To samozřejmě taky způsobilo obrovské problémy, protože se tam snažili tedy vlastně posílat ty vlaky eh, nějakou mm, jinou trasou přes Francii a to samozřejmě způsobilo velké komplikace logistické a ono pro nás eh, je řešení tohoto problému velmi důležité, jak pro komisi, ale pro eh, celé odvětví, tak aby se vyřešily ty interabilní problémy, jakékoliv jazykové otázky, školení řidičů, strojvůdců a tak dále. To je velmi důležité, abychom tedy hledali v této oblasti rychlá řešení. Eh, ono je jasné, že v budoucnu, pokud budeme mít takovéto problémy eh, tohoto typu, eh, tak samozřejmě celá nákladní doprava přes železnici bude spochybňována. Ještě jedna důležitá věc je, že musíme uznat, že ačkoliv tom období 2007 až 2013 řada těch finančních prostředků nakonec natekla jinam. E, ono to často bylo prostě proto, že tam byly nějaké technické neschody mezi rychlostí, jak rychle musel být předložen ten projekt nebo posky, do, doda, dodán ten projekt a mezi tím, jak realisticky ty projekty mohly opravdu proběhnout. A toto je problém, který jsme do velké míry vyřešili takže my si uvědomujeme, že ty projekty prostě dosahují vlastně završení za delší dobu a už tedy neočekáváme, že zase dojde k takovému to přelivu finančních prostředků jinam. Kromě toho tedy, jak říkám, stabilizace ERTMS, větší dostupnost eh, produktů komerčně a eh, celkový eh, plán deploymentu, to jsou poměrně nové věci a my zatím bohužel nevidíme plné výhody tohoto, ale pokud se na, tenhle, na tohle téma podíváte znovu na tomto výboru za dva, za tři roky, už to opravdu bude jiné. Tehdy už opravdu uvidíme pokrok, který očekáváme a který potřebujeme proto, aby evropské železnice dodali to, co od nich očekáváme. Tedy k některým otázkám, ale každopádně, i když dnes jsou tu samozřejmě eh, lidé, kteří jsou nesmírně motivovaní, je to tam. Já chci poděkovat vám, pane Fitch a pane Bilko, Balko, celému vašemu týmu za to, že eh, jste tu eh, s námi. intermodálního transferu. Je to opět velice důležité téma, nebudu teď popisovat historii celého druhého balíčku. Já dám nejprve slovo komisi, pak Ajuto, Tam a to za komisi. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Děkuji, pane předsedo za to, že mám v tuto chvíli možnost odprezentovat návrh na pozmě, pozměnění této směrnice. My jsme si tady připravili pár slajdů, takže já bych vás v tuto chvíli rád jimi provedl. Teď možná trošičku ještě něco ke kontextu. Tento návrh vychází ze rámce iniciativ, jejíž cílem je zavést multimodální přepravu. Tady vidíte ten grafický koláč, který poukazuje na to, jak vypadá tedy v tuto chvíli ta nákladní přeprava, tedy silniční, železniční doprava. Pokud by se nám podařilo eh, navýšit podíl toho multimodálního způsobu přepravy, tak by se nám podařilo i snížit samozřejmě i emise CO2, protože tři čtvrtiny CO2 emisí v tuto chvíli pochází ze silnic. Samozřejmě, že by to zároveň navýšilo také bezpečnost silniční dopravy, protože větší k většině nehod dochází právě na silnici. Samozřejmě, že by to zlepšilo i kvalitu ovzduší a zajistili bychom také efektivnější a vyváženější využití celé přepravní sítě, protože my jsme si vědomi, že hlavně tedy silnice jsou v tuto chvíli velmi zatěžovány a má, nese to to sebou i samozřejmě vysoké náklady. Takže co to je kombinovaná přeprava? Jde o způsob eh, intermodální přepravy. To znamená přeprava, která používá jednu přepravní jednotku. Většinou hovoříme tedy o eh, kontejneru. Kombinovaná eh, přeprava se snaží v podstatě maximalizovat tu část přepravní sítě, která se snaží využívat nesilniční eh, způsob přepravy, pokud tedy možno od samého začátku až do konce. Kombinovaná přeprava, kombinovaná doprava eh, je něco, čemu se v poslední době relativně dobře daří, daří se nám dosahovat poměrně vysoké míry zavedení, nicméně si myslím, že ta situace se ještě může daleko více zlepšit. Takže proč, proč se ta kombinovaná doprava nepoužívá více? Proč? Za prvé, musíte zajistit fungující infrastrukturu, to znamená v podstatě schopnost, jak si jak přepravovat právě ty kontejnery z jednoho druhu dopravy na druhý. To znamená, v některých eh, státech to jde, v některých to nejde. To znamená, ta překládka je tady stěžejní. Mohli byste zůstat ještě tady u tohoto slajdu? Samozřejmě, že to je všechno spojené s náklady. To, co vidíte tady na těch slajdech, tak tady je to v podstatě vyhodnocení průměrné nákladní dopravy na trati dlouhé při, přibližně 500-600 kilometrů. Pokud používáte pouze silnici, tak to vypadá takto a ve chvíli, kdy používáte kombinovanou dopravu, tak je to o čtvrtinu dražší, než by do toho zasahovalo cokoliv jiného. No, protože tady vycházíme v podstatě o možnosti úspor, samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříte o připravě. Nicméně, tyto úspory jsou naprosto kompenzovány právě tou eh, překládkou, to znamená přenesením toho nákladu z jednoho eh, modu do druhého. Ale máme tady ještě další náklady. To jsou transakční náklady, které souvisí s tím, že v podstatě vy musíte jednat s mnohonásobnými nebo mnohočetnými operátory. A Kromě těch transakčních nákladů tady máme ještě ty náklady vycházející z nařízení. Ve chvíli, kdyby eh, jste tedy se žádné iniciativy ne chopili. Takže co tím mám na mysli? Máme tady třeba limity s hledem k váze eh, maximální váze, ale ten, ta kombinovaná přeprava podstatě používá kontejnery, které jsou velmi, velmi těžké a to znamená překračují ty maximální hodnoty. To znamená, potom tady máme ještě samozřejmě ta ustanovení týká kontejnery, které jsou velmi, velmi těžké a to znamená překračují ty maximální hodnoty. To znamená, potom tady máme ještě samozřejmě ta ustanovení týkající se kabotáže. Ve chvíli, kdy používáte pouze silnici, tak se vlastně tato ustanovení na to nevztahují. Pokud by se to stejné nestalkající nestalo se kabotáže. Ve chvíli, kdy používáte pouze silnici, tak se vlastně tato ustanovení na to nevztahují. Prokud by se to stejné nestalo. Takže tato směrnice je z roku 92, prostě je stará, potřebujeme ji zmodernizovat. Ale kromě toho my v každém případě chceme v podstatě zachovat ty ty současné výhody, to znamená, je třeba se podívat na ty, tak by se zase všechno vrátilo na silnici. Ale kromě toho je třeba vyjasnit definici kombinované dopravy, která v současné legislativě je trošičku dvojzačná. To znamená, že to vede samozřejmě k mnoha sporům, k, mno, k, jaksi, k velmi vysoké právní nejistotě a také k různé implementaci. My všichni samozřejmě víme, že někdy kombinovaná přeprava je využívaná proto, že se chce někdo vyhýbat pravidlům kabotáže. A to samozřejmě nechceme. Nechceme, aby k tomu docházelo. A musíme udělat všechno proto, aby ty operace byly opravdu autentické, aby šlo o nich dokumentů. To znamená, že to nám tady sníží samozřejmě administrativní zátěž a nakonec chceme také zajistit modernizaci v podobě subvencí. Takže tady se možná na to můžeme podívat více dopodrobná. Takže co se týče té definice šího vhodného terminálu, což je něco, co vede v reálu opravdu k mnohým sporům, chceme také zavést daleko jednodušší definici, která bude jednoduše vyložitelná pro všechny i pro uh, příslušné úřady. Na všechny ty další detailní věci se, eh, že chceme zajistit eh, prostě, aby tady existovalo taky dostatečný, dostatečná dokumentace. To znamená, co všechno je třeba eh, poskytnout pro to, aby se dokázalo, že jde u těch jednotlivých operací to informace, které potřebujeme poskytovat. Což samozřejmě povede k tomu, nebo bude mít tu výhodu, že se pro úřady tato kontrola, verifikace, eh, revize stane daleko jednodušší. To znamená cokoliv, co by vlastně eh, umožnilo, což nám samozřejmě zajistí možnost vysledovat cestu všech kontejnerů. A dále, co se týče té podpory. Jak jsme již viděli, eh, u kombinované přepravy, tam prostě existuje ten pora by měla zajistit hlavně adekvátní infrastrukturu na celém území. To znamená eh, možnosti před překládky prostě jsou možné v některých částech Evropy, a v některých částech Evropy jsou úplně nemožné. Takže prostřednictvím tohoto návrhu chceme zajistit, buď členské státy, aby tedy něco udělali, zároveň chceme členským státům poskytnout dostatečnou svobodu, aby se mohli rozhodovat tedy o způsobu, jakým budou jednat nicméně. Ale musíme zajistit, aby vlastně tady ta podpora šla primárně do té místě právně snížení nákladů u překládky. Tím se dostáváme k poslednímu slajdu. Toto jsou výsledky z některých simulací, které jsme provedli při přípravě tohoto návrhu. A tady to poukazuje na to, nebo to ukazuje to, že ve chvíli, když bychom tedy využili tu a ve, v rámci té simulace jsme zjistili, že tady by to navýšilo také konkurenceschopnost eh, přibližně ve výši 17%, což je samozřejmě velkou výhodou pro průmysl. Co se týče rozpočtových dopadů pro členské státy, tady si myslím, že to je zcela eh, kombinovaného způsobu dopravy, což by mohlo poté vedlo opravdu u těch dlouhých eh, tratí až k 30% navýšení. A eh, prostě jsme došli opravdu k tomu, že všechny externí náklady, všechny s tím spojené věci by... Eh, Spravodajkou tomto tématu, že nad tímto tématem já jsem nesmírně hrdá. Neboť doprava z našeho pohledu, tak jak k tomu přistupujeme v naší skupině, tak my se sne... A já jsem na to nesmírně, eh, nesmírně pyšná. Viděli jsme mnoho dobrých případ, příkladů spolupráce. My jsme se my jsme se zabývali také těmito zprávami komise. Myslím, že je to dobrá aktualizace. V podstatě aktualizujeme pravidla z roku 92. Nejen v um, oblasti dopravy, z které se snažíme dostat. Takže potřebujeme technologické úspěchy, abychom splnili eh, naše cíle. A když přihlédnu k našim cílům, zaručení eh, zdraví občanů a tak dále, tak ehm, pochopitelně se snažíme omezit dopady pokud se podíváte na znečišťující přesun k jiné dopravě. A další pilíř té multimodální dopravy z hlediska omezení kongese je zlepšení logistiky. V uplynulých letech tu došlo k posunům. Je důležité, abychom dopravní sektor nějakým způsobem aktual na některých místech nejsou využity my musíme se snažit překonat tuto mezeru. Kde jsou infrastrukturní nedostatky z hlediska sítí a také huby. Kde jsou infrastrukturní nedostatky z hlediska sítí a také huby. Takže ten návrh, eh, který je na stole, asi se mnou souhlasíte, musí omezit tyto rozdíly. Na to musíme ještě v parlamentu, tady, tady v parlamentu pracovat, jinak to bude těžké samozřejmě prosazovat tyto nové druhy mm, dopravy. A ehm. musíme zvažovat náklady těch 25 dodatečných nákladů musí být jasně zdůvodnitelných. Musí to být jasné výhody pro firmy, které si zvolí tento modální posun, to znamená ze silnice k něčemu jinému. Musíme zdůvodnit tento dodatečný náklad, abychom neměli jen ty celkové cíle, ale taky ve vztahu tedy k soukromým operátorům, veřejným. A pak je tu otázka digitalizace. Tu samozřejmě můžeme prosazovat, podporovat, můžeme mít rychlejší kontrolní systémy. Je to právě ten slabý článek v té kombinované dopravě je právě toto, monitoring. Je těžké něco kontrolovat plošně, když se něco kontroluje. Je s tím spojena velká byrokratická zátěž. A to pak um, komplikuje tyto kontroly. Je to určitá negativní pobídka. Takže to je jeden z cílů, k němuž musíme přihlédnout. Nemusíme také omezit um, administrativní zátěž na straně jedné, ale učinit tak ruku v ruce s těmi náklady, jimž bude muset um, odvětví čelit v kontextu tohoto pos- posunu. Můžeme se eh, také podívat na ten, měli bychom se také podívat na ten návrh komise podrobněji. To znamená otázky, řešit otázky definice, článek 1. Otázka těch 150 kilometrů. procent těch nesilničních eh, úseků Já si myslím, že je to teď už jasnější. Mm, je rovněž důležité, abychom zajistili, že při přípravě našich návrhů nebudou nějaké zásadní rozdíly oproti jiným eh, směrnicím. Musí to být sladěné s dalšími směrnicemi, tak jak jsou uvedeny jinde. Jinak jsme poměrně spokojeni s tím, že definice, definice respektuje ty normy. No, pokud jde o článek 3, v našem původním návrhu se zabýváme tedy, chceme podporovat digitalizaci těchto systémů, se má omezit k nákladům, které ta, ty, jednot, ta jednotlivá, um, jednotlivé sektory nesou. Uh, pokud jde o monitorování, myslím si, že je, bylo by dobré mít také specifické návrhy pokud jde o omezení emisí. Paní Ajoto, byste překročila svůj řečnický čas. Takže já, rychle, já to rychle uzavřu. Due, due passaggi rapidissimi sul disco. Takže jenom velice stručně pár bodů ke kabotáži a vysílání pracovníků V rámci multimodální kombinované dopravy, tak ta silniční část má výjimku, pokud jde o pravidla kabotáže. My musíme zajistit, abychom zabránili situaci tedy, kdy by um, dopravci zneužívali um, toto zvýhodnění. To též se týká vysílání pracovníků, musíme v kontextu kombinované dopravy zajistit, aby vše zapadalo do uh, evropské legislativy. Omezte své projevy na tři minuty, abychom eh, pak zvládli ještě korektně další téma. Paní Schmidt za EPP, dávám vám tři minuty. Děkuji, děkuji srdečně. Když se podíváme na ty statistické údaje, tak vidíme, že ta příprava se opravdu nedá centralizovaně plánovat. Máme tady spoustu miliard, které jsme investovali do železnice, a všechny ty snahy za poslední 20 let, když se na ně podíváme, tak já si myslím, že tady by měl, eh, měla želni, žel Evropský parlament, komisi a radu. Protože my přece, my tři instituce, nemůžeme tady jenom jak si vypisovat eh, nařízení a směrnice, musí se i implementovat. Když ale zajistíme, že železnice bude hrát vyšší roli, tak bude daleko inovativnější i všechno ostatní. Eh, bohužel budeme na železnici zapomínat, tím víc všechno se bude odehrávat věcí na silnici. 30% toho nákladu, které v tuto chvíli, eh, který v tuto chvíli jezdí po silnici, se, tak ve chvíli, kdy 30% se podaří přesunout eh, na želemy eh, drahé, ve chvíli, kdy my to nějakým způsobem nezlevníme, no tak nikdo nebude ani jaksi mm, povzbuzován k tomu, aby více přepravořídící vozy, samořídící jezdící kamiony a proto se ptám, zdali tedy se nám s těmito dalšími iniciativami opravdu podaří přejít na tu železnici. A vyplatí se to vůbec, protože ve chvíli, kdy v budoucnosti v podstatě budou kamiony jezdit na syntetická náklad, který u nás cestuje po silnici, v USA jde automaticky na dráhu. To je v podstatě něco, co je faktem a rozhodně to u různých systémů pro jakoukoliv přepravu, protože tady by opravdu potom ta šance pro multimodál a jednotnou dopravu byla opravdu velmi nízká. Vy říkáte, že na železnici a ještě předtím, než skončím, tak chci vám říci, že venku vlastně je opravdu skvělá výstava právě, kterou, za kterou stojí pan kolega Van de Kamp, která se týká multimodální přeplavy a rozhodně já bych eh, ráda se tady k tomu také vyjádřila. Mám tady určité pochybnosti a po pozitivní připomínky. Samozřejmě, že máme společný vnitřní trh, ale proč se to tady, tady vyškrtlo? Je pravdou, že samozřejmě existují určité požadavky týkající se podpory a také jde o to, jakým způsobem v podstatě zajistit, aby v podstatě ta silnice nebyla tak přetěžována. Nicméně tady te, které v podstatě se stále ještě nevyřešily, což samozřejmě způsobuje eh, firmám opravdu velký problém. Můžeme nějakým způsobem tady také se podívat na ten rozdíl mezi kontejnery, které se používají při lodní přepravě a při jiné přípravě, přepravě. A co se týče té informace, a vyhýbat se tedy těm eh, nechtěným způsobům více, tak spíše hovořme o 250 kilometrech, to znamená 250 kilometrů eh, na silnici a třeba 150 na železnici. A potom tady samozřejmě ještě ten problém kabotáže. Tady nikdo nechce jaksi zřizovat nějaké výsostné území. Zneužíván. To znamená, že třetí země nemůže v podstatě... Eh, Děkuji paní Demonte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 Jednak se týkají tady těch konkrétních řešení. Za prvé, rozšíření opatření ke kala, že to asi budou nejkontroverznější body. Zde stále platí omezení. Není možné, abychom poskytovali nějaké špatné pobídky, které potom vedou k tomu, že máme zcela umělé. Eh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala komisi i paní zpravodajce za odvedenou práci v souvislosti s touto iniciativou. Takže co se týče cílů, tak tady rozhodně a údaje, které je třeba schromáždit pro kontrolu. A co se týče té podpory, tak tady s tím bychom také mohli souhlasit. Poté tedy, co jsem řekla, toto tak v souvislosti s tím souhlasem tedy reformovat a také změnit formulaci, která, protože ta situace se hodně změnila od roku 92. Eh, takže hovoříme tady a to sítě. Ale já se ptám, jakým způsobem to tedy uděláme, když jsme doposavat ještě ani nebyli schopni před, odprezentovat jaksi ideální případ, protože já bych byla velmi ráda, kdybychom si uměli představit, jak by v podstatě ta síť TNT měla v podstatě, jde přece samozřejmě o to zajistit, aby nedocházelo k těm zácpám neustálým, eh, protože tady samozřejmě ta situace vypadá odlišně v různých eh, členských státech, k těm zácpám dochází v různých místech. A co se týče té iniciativy, sam ten článek 3, kde se hovoří o všech těch požadovcích, které jsou nutné pro to, aby proběhla kontrola toho, zdali se jedná o kombinovanou přepravu či ne, stanou nějaké výjimečné okolnosti. Prostě ve chvíli, kdy tady existuje tahle formulace, no tak to samozřejmě nabízí velký prostor pro zneužití, pro eh, stanou nějaké výjimečné okolnosti. Prostě ve chvíli, kdy tady existuje tahle formulace, no tak to samozřejmě nabízí velký prostor pro zneužití, pro e, různé výklady. Prostě tady ta formulace není dobrá. A e, za druhé, článek 5. Článek 5. E, aspekt Hovoří se tady o tom, že členské státy se budou koordinovat se svými sousedními státy proto, aby docházelo k vyvážené distribuci, aby tady zajistili dostatečné, dostatečná, dostatečný počet zařízení. Představu o tom, jak vůbec celá ta síť bude vypadat, přesně tak, jak kdo bude vědět, co to znamená vyvážené. Ve chvíli, kdy se hovoří o národních úřadech, tak se tady hovoří o tom, že může existovat eh, v podstatě víc, že může existovat vícerou úřadů. No tak ale ve chvíli, kdy Evropskou agenturu, která bude schopná to prostě zkontrolovat všechno, kde to bude prostě centra, centrálně ukontrolovatelné, takže to jsou ty věci, které já bych ještě ráda vyjasnila. Děkuji. Děkuji, paní Bilbao. Za GUE paní Kilonen, prosím. Děkuji, pane. A e, je tedy dobře, že někdo napsal uh, nyní aktuální stanovisko k této věci. Tady e, bychom snáze dosáhli také environmentálních cílů, ale také účinnosti dopravy Co se týče financování na podporu těchto společných transportních cílů, tedy multimodálních cílů s dopravními systémy, tak, aby tyto systémy opravdu smysluplně fungovaly. minuty, prosím. Děkuji. Také jménem Jakoba Delunde ty co jsme, co, co jsme tady tedy zazněli za komisi a za paní zpravodajku. Já si pořád kladu otázku, proč se to neděje. My prostě už řadu let chceme, aby se přesunula doprava, přeprava ze silnice na železnici a neděje se to. A proč ne? Kvůli penězům. Já eh, stále říkám, že bychom kdybychom vlastně řekněme, máme povinné míto na železnici, na 100% železnic a asi na 1% silnic. Takže je jasné, jak to potom povede. Ehm, pokud členské státy se rozhodnou, kolik mítného budou vybírat, tak pokud prostě tohleto bude um, pořád uh, výhodnej, výhodnější na silnici, tak eh, jíždí uh, Švýcarsko přes Rakousko a přes Německo. Tady máme příklady eh, podobné například eh, z USA a podobně. Tady jde vždycky o to, kde je to ten tunel eh, Femanbelt tady je to úplný zázrak, jako že, že bude levnější než most. Je to podporované komise, i když jsou skvělé alternativy. Eh, například eh, můžeme třeba z Dánska jet eh, do Rostoku a ne, ne, ne přes nějaké tedy obí železnici. To je, to je problém. Potom na té železnici už je to bezproblémové. Ale tohle to musíme zajistit. Zase musíme nastavit, ovlivňuje i klima, i spoustu jiných věcí. Děkuji, pane Kramer. A na, vás, na závěr pan Demesmeker. Velmi Eh, tedy eh, hustě obydlená eh, obydlený region a pro nás, pro naše hospodářství je velmi důležitá logistika. Vlastně 9% našeho hospodářského produktu pochází z logistického odvětví. To má ale i stínovou stránku. Proto tento návrh je pro nás velmi důležité. Máme zde i kontejnerové terminály eh, v Albertově kanálu. Eh, to je, eh, já jsem nedávno tuto oblast navštívil. Hodně se do, ně, do toho investovalo, má ještě stále ale velký potenciál. A určitě bychom si neměli tedy to přát, pokud na jedné straně máme všeobecná pravidla, která se zpřísní ke kabotáži, ale na druhé straně tady v této směrnici zase otevíráme taková zadní dvířka. To přeci vede ke zmatení a možná také posílení zneuspadá do této směrnici. A proč nehoví, nehovoříme třeba také o, kom, o kombinaci e, e, dopravy poříční a e, železniční? Já si myslím, že cíl komise právě paní Ayuto, která bude mít možnost představit jí, um, budeme mož, lhuta pro pozněcí návrhy z komisí a s ehm, pravodajem a s fiktivními spra, ehm, stínovými zpravodajmi. A to jsou z komisí a s pravodajem a s fiktivními spra, stínovými zpravodajmi. A to jsou společná pravidla pro přístupu k mezinárodnímu trhu autokarové a autobusové dopravy, či otevření mezinárodních představuje určité výzvy související se eh, a, národním charakterem těchto linií. Je tu také otázka kabotáže. Takže je tu určitá snaha doplnit eh, ten, eh, to, tuto dopravu protože je určitým doplňkem eh, automobilové dopravy nebo jiných druhů doprav. Nejprve dostane slovo pan Liežoa z komise, který tu je. Pane Liežoa, prosím, představte nám v několika minutách tento návrh. Děkuji vám, pane předsedo, já všem vás všechny zdravím, je mi nesmírný návrh, tedy autokarové, autobusové eh, k autobusové dopravě. Jeho působnost um, souvisí s tím, v Evropě uh, nabídne alternativy pro používání a, a automobilů a přispěje k dalšímu sny eh, všichni zájemci, odbory a, a další mohou vyjádřit své názory k tomuto návrhu je tu také studie a vyhodnocení dopadu. A jak jsem řekl, cílem tohoto návrhu je umožnit poskytování mezi městských komerčních služeb. A pokud tohoto chceme dosáhnout, který brání těmto firmám rozvíjet nové služby. A druhý problém je otázka terminálů, diskriminačních postupů, které neumožňují operátorům. Tak je to taková mozaika různých pravidel. A některé členské státy už otevřely své národní trhy, některé nikoliv, ale na základě velmi rozmanitý, jasně ukázalo, že je potřeba mít společná pravidla, což je velice citlivé. A my jsme to řešili v našem návrhu, to je vztah mezi komerčními službami a službami podle tedy eh, smlouvy první služby a ty, které jsou financovány z veřejných fondů. Jsou tu dva základní principy. Členské státy mají poměrně velký rozsah při definici těch služeb, které by měly být podrobeny té, tomu závazku veřejné služby, podrobeny ještě nějakém povolovacím postupu. A členské státy mohou odmítnout v případě, že mají za to, že by to mohlo nějakým způsobem ohrozit ekonomickou životaschopnost služeb, které mají ten závazek veřejné služby. A pokud chceme, aby byla naše pravidla úspěšná, tak samozřejmě je důležité mít také náležité prosazování. Víme, že tu má být národní eh, regulátor, který zajistí, aby ta eh, pravidla byla správně nezávisle posouzena. A tento požadavek národního regulátora by neměl vyvolávat nějaké správní náklady pro členské státy, protože, jak víte, už jsou Takže abychom přešli k závěru. Je to návrh, který bychom měli považovat za evoluci či revoluci. Já bych tomu spíš říkal eh, evoluce, spíš je to vývoj stávajících pravidel. Proč? Protože v poslední řadě to bylo Německo a Francie, a my bychom chtěli tímto naším návrhem pokračovat v tomto trendu a zajistit, aby tento proces i nadále pokračoval podle jasných pravidel pro všechny. Děkuji. Děkuji. A nyní zpravodaj, pan Zíler, Robert Zíler. Máte slovo. Mika, well, first... na toto téma. Myslím, že to bude pokračovat podobným způsobem i v budoucnu. Eh, já samozřejmě věřím ve vnitřní trh, ale chci připomenout, že služby jsou nesmírně důležité, jsou součástí eh, služeb Evropské unie. Důležitou součástí je doprava. A eh, jsou tu samozřejmě, samozřejmě další, další sektory pokulhávají za dosažením skutečného vnitřního trhu. Takže tohle je jedna z těch stěnějším eh, jízdenkám, lepší kvalitě těchto služeb a eh, to je samozřejmě ve prospěch všech ne- různými zeměmi z bodu A a B, ale nemůže být podroben diskriminaci, ale nemůže samozřejmě orgánů v různých zemích, nezávislých orgánů, v některých eh, zemích ještě to nebylo učiněno, ale mělo by se jak vytvořit takový systém v železničním sektoru. Zároveň tady eh, myslím, že nemusíme kopírovat to e, systém a můžeme očekávat podle mě podstatný e, tlak proti tomuto e, ze strany některých členských států. Proč protože hlavní odsada členským státům jsou ty veřejné služby, ziskové, dálkové, tak by museli členské státy potenciálně poskytovat více dotací z peněz daňových poplatníků, což je politicky bolestivé. Ale musíme najít nějaké vhodné řešení, abychom nezničili eh, celou koncepci tohoto návrhu komise. Dále je tu otázka, eh, můžeme přemístit některá místa některé členské státy samozřejmě vychází z toho, že e, samozřejmě některé obce mají toto právo, některé ne, ale může to pak vytvořit složitou situaci, jak zajistit přístup k těm službám, kde je poměrně nízká hustota populace, kde to není tak ziskové. Ale my tu máme vytvářet legislativu pro celou Evropskou unii. unii. Takže pokud už eh, to bude nějaký tlak eh, nějakého členského státu, tak si musí uvědomit, že pro, eh, příliš atraktivní začít fungovat v členském státě, kde to, který má nižší hustotu mm, silniční sítě. Takže tím se dostáváme k těmto problematickým otázkám. Musíme najít kompromis. Nejsem si přesně jist tím druhým balíčkem, jestli by Rada byla připravena první čtení, budeme mít, dospějeme k nějaké dohodě. Dobrá, nyní stínový zpravodajové. Pokud chcete tři minuty. Pan de Grandes Pascual. Pan de Grandes Pascual. Za jejich úvodní slova. Je pravda, že samozřejmě jde o pokrok, i když eh, Dovolte mi, Anípův se nechtěl jak si podívat na tu hloubkovou analýzu, na to hloubkové hodnocení. A to i z toho důvodu, eh, že nevěděl, nebo že má subsidiarity, tady ta proporcionalita prostě úplně chybí. Chybí, chybí. Protože tady hovoříme o liberalizaci přepravních dopravních eh, tady prostě chybí jeden úplně základní, základní fakt. Protože hovoříme tady o lidech, kteří jsou opravdu nejskromnější, nejpokornější, kteří jezdí těm, těmto druhem dopravy. se podívejte na Irsko. To znamená, že tady jde o to, aby tady v každém případě musíme najít vyvážené eh, řešení, které bude spravedlivé a spravedlivé opravdu pro všechny. A, ale v souvislosti s tím, co říkal, říkali zpravodajové. Prostě musíme, musíme být otevření, musíme ale o tom co nejvíce hovořit, protože vím, eh, vydal eh, relativně negativní hodnocení, poté to opravil na pozitivní, ale s mnohými připomínkami. Je to téma, které je komplikované a těžké. Myslím si, že tady v podstatě samozřejmě ty problémy že sdílíme všichni, ale sdílíme zároveň také povinností to být řešení, které nebude mít negativní dopad na veřejně poskytované služby v jednotlivých členských státech. Merci, Děkuji. Nyní za SAD pan Korumbačev, prosím. Nevím, jestli to je kvůli předsednictví nebo z jiného důvodu. Snad ale dostaneme příležitost hovořit bulharsky, pokud budeme chtít. Já mám jenom krátký návrh. Jaké budou dopady liberalizace a pokud budeme souhlasit s těmito dopady? Pokud se budeme řídit německým příkladem, jaký je výsledek liberalizace? že máte jednu společnost, která eh, má více než 90 podílu na trhu. Takže pokud eh, tomu asi snad můžeme říkat dokonce monopol. Teď je otázka, zda něco takového chceme rozšířit na další členské státy. Naopak máme dobrý příklad Španělska, kde máme eh, profitabilní a tedy neziskové trasy. Ve chvíli, kdy otevíráme trh, dáváme příležitost velkým mezinárodním společnostem, aby převzali ty ziskové trasy a kdo potom si nechá ty malé neziskové trasy? Asi ty malé místní společnosti, které potom nebudou mít žádný zisk a zkrachují. A kdo to převezme? Místní orgány nebo stát. Chceme opravdu dosáhnout tohoto výsledku tímto návrhem? Jinak liberalizujeme tímto návrhem také kabotáž, to nechápu, protože chceme zrušit kabotáž v přepravě, ale zase to chceme mít eh, v eh, autobusech. Tak já nevím, máme tady dobrou. To je otázka ohledně kabotáže, vysílání pracovníků a propojení mezi eh, nákladní přepravou a dopravou cestujících. Jinak eh, vlastně řada těch eh, návrhů eh, vlastně rizikových pro veřejnou dopravu. Vzdálenost stovky kilometrů tady v Belgii, to už je v podstatě mezinárodní, ale třeba ve Francii nebo v Německu to zase asi tak velký, velká vzdálenost nebude. A přes hranice to nepůjde, takže potřebujeme opravdu nějaký limit a je tento limit uplatnitelný na každý členský stát stejně? Myslíte si tedy, že máme některé členské státy, v nichž dopravní a přepravní trhy jsou vysoce vyvinuté a tento návrh jim pomáhá? Já si to totiž nemyslím. Děkuji. Dání výboru musí to dát předem vědět zprávě, aby se s tím dalo počítat předem to vysvětluje právě, eh, proč eh, došlo tedy mm, k tomuto, eh, k této absenci a tvrdosti liší. Problémy, které se tu rysují, jsou v podstatě ty též zatím, to znamená, že můžeme mít privátní monopol oproti sdílení odpovědností, a pro moji skupinu zase otevření trhu je žádoucí v zájmu konkurence, ale také v zájmu evropské integrace. Být eh, připojeno k, k nějakému orgánu, který eh, dozírá nad um, to souvisí vlastně s nějakým tím železničním orgánem, ale otázku, kterou chci položit komisi. Když hovoříme o zájmu, o ochraně veřejného zájmu, tak tím ztrátíme, ztrácíme, otevřeli tyto služby ještě před tímto návrhem. A často to otevření veřejné služby, tedy té autobusové služby, které může ohrožovat um, potom veřejnou službu sice ne na silnici, ale na železnici. To by mělo být upřesněno. A pokud jde o ty terminály, tak tady je dvojí problém to problém, na který poukázala komise, svobodný přístup k těm terminálům, ale je tu také fyzický problém nedostatku terminálů. Čili určitá neschopnost zajištění ke kabotáži a k těm detašovaným pracovníkům, ať už jsou to hm, zboží nebo služby eh, nebo cestující, nemůže to být tak rozličné. rozličné. Jsou tu i některé předběžné, takové téma, citlivé, možná to není úplně slon porcelánu, ale přesto to může vyvolat poměrně živé diskuze. Takže všichni si přejeme, abychom dospěli k nějakému vyváženému řešení, dokud jde o povinnosti, které by se měly k nějakému průsečíku. A teď dám slovo panu Kramerovi za Eh, za zelené. Michael, máte slovo. Děkuji. Děkuji komise, děkuji zpravodaji. On, eh, ono toto je těžký dosie, je to těžké téma, protože rozdíly mezi druhy dopravy se tady ani neřeší. Řidič autobusu nemá třeba, nebo tachograf, takhle, a e, nemá dostateč, dostatek e, přestávek, hned je na to ten systém tedy upozorní, protože tohle vznikl úplný e, monopol, mm, kde vlastně se určují nejenom ceny, ale také destinace, to znamená, kam vůbec se pojede. Prostě není ziskové a tak se tam eh, často nejezdí a ty trasy tam prostě nevůči tomu eh, provoz na silnici. To přece není možné a také nemůže být, oni prostě by to chtěli mít na 100% pro, svou výho- pro své výhody, ale potom eh, vlastně žádné nevýhody. Tohle to je přeci úplně vyloučené, to není možné. V Evropské unii vlastně každý každý rok se k tomu, tedy vlastně z toho, z prodeje třeba cyklismu, chá a já prostě říkám i lidem, kteří rádi jezdí na kole, nestěžujte si nějakým způsobem, reagujte, udělejte s tím něco za A já prostě říkám i lidem, kteří rádi jezdí na kole, nestěžujte si nějakým způsobem, reagujte, udělejte s tím něco za převozu kol i na nejrůznějších vlacích, ne pouze na těch regionálních. Děkuji. No, to je skutečně objevné, že Michael je ochoten jet eh, eh, spíše autobusem než vlakem. Nyní příspěvky jednotlivých poslanců. Děkuji, že se pokusíte eh, omezit své příspěvky na dvě minuty a jako první paní. Ano, ano. Děkuji komisi za tuto prezentaci i za panu Silasovi vlastně za to úvodní slovo. Já si myslím, že státy jako Španělsko Rusko, kde i ze zeměpisného hlediska a vlastně eh, distribuce obyvatel ve venkovských oblastech vlastně ta síť mm, veřejně poskytované autobusové dopravy je obyvatel ve venkovských oblastech vlastně ta síť veřejně poskytované autobusové dopravy je opravdu velmi hustá. Patří sem mezi ty nejhustší v celé Evropě. A kromě toho tedy nezajišťuje pouze územní soudržnost, přístupné ceny. To znamená, že za A jsou přístupné a za B kvalita autobusů neustále narůstá. To znamená, že tady ty licence, které se udílejí, stejně jako jednání úřadů na všech eh, úrovních národní, regionální příležitostí autobusové dopravy, a je to tedy eh, síť, která opravdu vyvažuje ten tu nebo rozhodně levnější než cesta osobním automobilem a poté samozřejmě i z důvodu přístupnosti jiných Eh, dopravních prostředků. To znamená, že tady eh, to je vše předmětem eh, veřejných zakázek, to znamená, že kdykoliv, kdy je jakékoliv výběrové řízení na poskytování tohoto typu dopravy,